Co se týká článku 211 odstavec 3, tak je zde vlastně je zde návrh interpretace článku 51 a bylo, bylo to, toto schváleno pokud tedy nebyly žádné připomínky nebo protinávrhy k zápisu. Další připomínky podle článku 211 odstavc 3 stanoví příslušný výbor pro článek 90 a také